hlasování. Prosím všechny, aby se usadili a připravili se na hlasování. První hlasování se týká zprávy pana Sikierského o míře úpravy přímých pladeb v kalendářním roce 2015. Je to jedno jediné hlasování a sice nominálního rázu zahajuji hlasování. Poskytla jsem vám 30 vteřin, abyste se usadili, připravili na hlasování. Nyní prosím hlasujte. Okay. Yeah. Okay. The vote is Končím hlasování a je to schváleno. Další hlasování se týká zprávy paní Marie Neuchl o strategii EU pro rovnost žen a mužů pro období po roce 2015. První je alternativní návrh usnesení um, aklamací. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, řekla bych eh, zamítnuto, ale prověříme to. Prověříme, zahajují elektronické hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Kolegové, nyní se dostáváme k rozdělenému hlasování a sice odstavec 1 původního textu ve dvou částech aklamací. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Toto bylo schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Nyní odstavec 2 ve dvou částech eh, elektronické hlasování. Zahajuji nyní. Končím hlasování. Schváleno. Druhá část opět elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to také schváleno. Dostáváme se k odstavci 5 ve dvou částech. První část aklamací. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 6 původního textu pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8, kde je pro, proti, Zdrželi se? Rovněž schváleno. Odstavec 9. Dobrá, prověříme odstavec 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to schváleno. Odstavec 9. Ve dvou částech. První část aklamací pro Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž schváleno. Odstavec 11. Ve dvou částech. První část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? zdrželi se, rovněž schváleno. Odstavec 12 ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. A třetí část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Odstavec 13. Eh, elektronické hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to schváleno. A 24 rovněž elektronické hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování a je to schváleno. Odstavec 25 aklamací pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 26 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Odstavec 28 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Paragraf 31 ve třech částech pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž schváleno. Dobrá, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Třetí část elektronické hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. Schváleno. Dostáváme se k paragrafu 35. Paragraf 35 ve dvou částech. První část aklamací pro, proti, zdrželi se, Schváleno. A druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž schváleno. Paragraf 40. Ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. A třetí část elektronické hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to schváleno. A nyní paragraf 41 ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. A třetí část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. A nyní paragraf 44 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dostáváme se k paragrafu 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní paragraf 52 ve čtyřech částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Třetí část je elektronickým hlasováním, zahajují hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Čtvrtá část. Část čtyři. Aklamací, prosím, pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Paragraf 53, elektronické hlasování, zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to schváleno. Paragraf 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Paragraf 56. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Paragraf 59 ve třech částech. První část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž schváleno. A třetí část pro? Proti? Zdrželi se? Toto bylo zamítnuto. Kontrola. Dobrá, zkontrolujeme. Paragraf 59, třetí část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Jasnou většinou. A nyní paragraf 60, rovněž eh, elektronické hlasování zahajují. Končím hlasování. A je to schváleno. Paragraf 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 65 pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Paragraf 67 je opět elektronické hlasování, zahajuji nyní. Končím hlasování. a je to zamítnuto. Dostal 68 ve čtyřech částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A čtvrtá část, elektronické hlasování, zahajuji nyní. Končím hlasování a je to schváleno. Paragraf 72. 72 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Paragraf 73, pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Dobrá, zkontrolujeme, zkontrolujeme 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Paragraf 74. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Paragraf 76 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. A nyní paragraf 79 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. A nyní se dostáváme k úvodním ustanovením 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Citace 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní úvodní ustanovení G pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení L ve dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Úvodní ustanovení N, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení O ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení P ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dobrá. Prověříme úvodní ustanovení P, druhou část, zahajují hlasování. Končíme hlasování. A je to schváleno. Úvodní ustanovení S ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno taktéž. A nyní se dostáváme k úvodnímu ustanovení T, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení U, kdo je pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Úvodní ustanovení V, kdo je pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. A nyní se dostáváme k usnesení výboru jako celku. Elektronické hlasování zahajuji nyní. A končím hlasování. A je to schváleno. Blahopřeji zpravodajce paní Neuchl. Blahopřeji zpravodajce. Kolegové, budeme pokračovat dvěma dalšími zprávami. Ta následující je zpráva paní Mosky, práva duševního vlastnictví ve třetích zemích. Paragraf 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Paragraf 13 ve tř, dvoch, dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 17 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Rovněž schváleno. Paragraf 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Paragraf 22 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Paragraf 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 26 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. A nyní paragraf 37 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 40 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Úvodní ustanovení 1 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. A nyní hlasujeme o usnesení jako celku. Elektronické hlasování zahajuji nyní. Končím hlasování. A je to schváleno. A nyní se dostáváme k poslední zprávě eh, tohoto hlasování. Je to zpráva pana Svobody o právech duševního vlastnictví, akční plán EU. Prvním je paragraf 17 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno též. A nyní Paragraf 22 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paragraf 31 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, druhá, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. Paragraf 57 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o usnesení jako celku elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. Kolegové, eh, nyní eh, odročuji zasedání do 12.30, ale prosím, abyste setrvali a vyslechli projev eh, prezidenta Mongolska. Okay. Did <laughs> it all done. I'll take my coffee with me. <laughs>